Bene. Allora possiamo cominciare. Takže bychom mohli začít se schůzí našeho výboru a slovo dostane hned pan Zvěvka ke své zprávě o posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. Právě dnes v největších novinách mé země se zpravuje o případě italské matky, která unesla dvě své děti z Německa, byla zadržena. Je to velice zajímavá oblast. A možnost schody pomocí posílené spolupráce by byla více než žádoucí. Prosím, slovo má pan Děvka. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, případ, který jste právě zmínil, pane předsedo, se odehrál před několika lety podobným způsobem i v mé zemi. Jednalo se o ženu z Polska, která se rozvedla se svým italským manželem a unesla své dvěti z Itálie. Pak došlo k rozhodnutí soudu, které bylo pro ní velice nepříjemná a nejen pro ní, ale i pro celou rodinu. Otázka smíšených manželství a nepříjemných dopadů a následků, pokud dojde k zvodu takového manželství, je důležitá a Evropská unie by měla takovým manželstvím pod, eh, jak si projevit svou podporu, proto si myslím, že ten návrh na Řím 3 přichází právě zavčas, v pravý čas a je to jeden z návrhů, které vedou přímo k zlepšení situace našich občanů, pokud se dostanou do velice nepříjemné životní situace. Dobře víme, že rozvod a rozluka manželství je opravdu obtížná životní fáze Zavedení tohoto nového právního předpisu slouží zejména jednomu cíli. Jde o to, ochránit slabšího slabší stranu v manželství, slabšího partnera. Dobře víte, že v mezinárodních manželstvích je to většinou tak, že ten slabší článek v manželství je ten um, manžel či manželka, kteří nežijí ve své domovské zemi. Často je to tak, že takovýto partner neovládá dobře jazyk země, ve které žije a nezná dobře právní předpisy země, ve které žije. A proto jde nyní o to, pomocí nařízení Řím 3, podpořit, ochránit slabšího partnera v manželství a tím přispět k rovnoprávnosti obou stran. Tak, aby skutečnost, že někdo zlá lépe právní systém země, nebyla zneužívána. Tak, aby tedy ten partner manželství, který se lépe vyzná v takové té právní džungli země, ve které manželé žijí, neměl z toho nějakou výhodu. Cílem je rovněž to, aby škody, které vzniknou v oběma stranám v případě rozvody či rozruku, byly pro obě strany co nejmenší. Změny, které eh, provedla rada, my jakožto právní výbor Evropského parlamentu můžeme podpořit. I přesto e, zde zůstává ještě několik klíčových otázek, které je třeba dořešit. Na tomto místě bych chtěl nejdříve velice poděkovat e, belgickému předsednictví a také komisi. Pozice Evropského parlamentu tyto obě strany vždy brali velice vážně. A já bych chtěl připomenout, že Evropský parlament je v těchto otázkách pouze konzultován. Jde o postup konzultace, takže máme relativně slabou pozici z legislativního pohledu. I přesto se jak rada, tak komise rozhodly se s námi setkávat na neformální úrovni. Již došlo k dvě, dvou neformálním trialogům a šlo o to, abychom tento dokument uzavřeli co nejrychleji, protože čas běží. Na tomto místě bych se chtěl věnovat právě těm oblastem, které je třeba ještě dořešit. Nejdříve bych vám chtěla sdělit toto jsem trošku zklamán, eh, protože toto nařízení má relativně omezenou oblast působnosti. Takže to je první věc, která se mi poněkud nezdá. A za druhé, myslím si, že je důležité v článku 1 zpřesnit oblast působnosti eh, a ne jí zpřesnit pouze v úvodních ustanoveních. Je to důležité, protože my potřebujeme absolutní právní jistotu co se týče oblasti působnosti. Z toho důvodu jsem navrhl, abychom definovali, jaké otázky nespadají do oblasti působnosti. Například uznávání um, uznávání manželství, prohlášení manželství za neplatné, uh, Dále se to týká eh, péče, právo pro péči o dítě a také otázky nemovitostí. Musí nám být jasné, že volba práva pro rozvody a rozluky, i když k ní dochází, tak, že tu volb, ta volba práva se pouze nepřímo má nepřímý dopad na na vlastně majetek, tak i, i přesto je důležité, aby to bylo zcela dobře objasněno. My jsme vždy říkali, že Řím 3 musí být ve shodě se všemi stávajícími právními předpisy, které se týkají takovýchto otázek a Řím 3 musí být také v souladu s právními předpisy, které se stanou v budoucnu předmětem legislativní práce komise. Co se týká uzavírání manželství, tak zde je vhodné, aby zde byl dobrý poradní instrument pro volbu práva rozhodného. Pokud tedy jeden z manželů si má zvolit, jaké právo bude rozhodné právo a pokud má volbu i v oblasti rozhodného práva pro rozvod či rozluku, tak eh, soudce musí podparat, postarat o to, aby ta volba práva či nemožnost volby práva se vždy zakládala na tom, že manželé budou mít eh, k dispozici kvalitní poradenské služby v oblasti práva. Jde tedy o to, aby manželé vždy byli velice dobře informováni dříve, než se rozhodnou pro nějakou možnost. A není k oblasti působnosti. Podle článku 7 a 7a nařízení, které a týká se to aplikace právních předpisů v tomto nařízení, Tyto předpisy mohou být ehm, jim pozbít platnosti pouze, když jsou eh, proti veřejnému pořádku. Žádná, žádné z těchto právních předpisů nezavazuje příslušné soudy v zemích, ve kterých eh, neexistuje rozvod, například na Maltě, Takže takovéto soudy nikdo nenutí k tomu, aby, e, přichá, aby prováděli rozvody podle Římu 3. Na druhou stranu je možné, že aplikace těchto právních předpisů eh, bude nakonec eh, obtížná a problematická, takže zde bychom měli hledat řešení. Já si myslím, že zde bychom měli uplatňovat princip forum necessitatis. Protože i to by posloužilo ochraně manželů. Pak je zde otázka soudní příslušnosti. Tato otázka je upravená v nařízení 2201 A důležitý je princip forum necessitatis, který má klíčový význam s ohledem na Řím 3, pokud chceme, aby posílená spolupráce v této oblasti fungovala. V ostatních případech by mohlo dojít k situaci, ve které by jeden z partnerů, z manželů, měl svůj, své obliké místo bydliště v zemi, kde neexistuje rozvod neboli ve kterém uzavřené manželství není uznáváno jakožto manželství, protože to je vlastně předpoklad pro rozvod. V takovémto případě nebude možné manželství rozvést. To by potom znamenalo, že tento manželský pár by musel se obrátit na jinou zemi, jejíž právní systém umožňuje manželství rozvést. Samozřejmě, že tady myslíme především eh, na manželství mezi, nebo mm, svazky mezi osobami stejného pohlaví. O to tady v tomto bodě jde. A je to samozřejmě také argument politické povahy, protože naším cílem je to, abychom zaručili, aby co možná nejvíce zemí se účastnilo této posílené spolupráce. A sice v souladu Eh, s článkem 328 odstavec 1 smlouvy o fungování Evropské unie. Rád bych pozornil na to, že se v tuto chvíli nacházíme ve velmi důležité chvíli. Tento postup, postup posílené spolupráce, se na tomto poli objevuje poprvé. Poprvé ho můžeme v této oblasti aplikovat a proto je velmi důležité, abychom se vydali správným směrem, abychom se vydali směrem k posílené spolupráci. Znamená to, že nemůžeme připustit žádné rozštěpení, žádnou rozči- roztříštěnost, což by znamenalo to, že by pro určitou skupinu států platilo nějaké právo, které by neplatilo pro státy ostatní. Pokud eh, uvedeme do praxe ustanovení Brusel 2, tak to znamená, že některé země budou vyvázány se závazků eh, toho veřejného pořádku a eh, ty země tedy boho, budou moci rychleji rozhodovat? Dříve, než se tedy připojí k mechanismu posílené spolupráce. Během našich jednání s radou a s komisí se objevily některé otázky. My jsme se pokoušeli tyto otázky vyjasnit a učinili jsme tak tím, že náš pan předseda Pandlejna se obrátil na právní službu a požádali o odpovědi na eh, nejdůležitější otázky oblast působnosti článku 77a, to znamená veřejný pořádek. Potom eh, ta otázka forum necessitatis, kterou jsem taktéž zmínil. A dále také změna po ustanovení Brusel 2a. Já doufám, že do 8. listopadu obdržíme odpověď právní služby k těmto otázkám. Belgické předsednictví rady od, o, očekává, že budeme pracovat rychle, svižně. Samozřejmě, že se musíme držet hůd, které nám předepisuje parlament. Určitě máme potřebu, o tom tady v, v ve výboru diskutovat. Kromě toho musíme včas získat stanoviska jiných výborů. To znamená, že se musíme držet i tohoto časového plánu. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a již nyní jsem vděčný za veškerý, veškeré komentáře, které budete mít a které určitě přispějí k tomu, abychom ten dokument ještě vylepšili. Já doufám, že se nám podaří v této věci postupovat velmi rychle. Děkujeme, pane Zjevko. A nyní má slovo paní Lichtenberger. Nicméně e, kvůli různým okolnostem, které se týkají Malty a také Švédska, je tomu tak, že došlo e, ke zlepšení pouze velmi malé části celé otázky. To znamená, že to ulehčení pro širokou veřejnost bude velmi umírněné, velmi malé. Pan kolega to velmi podrobně popsal podstatě jde o to, že ve srovnání se stávající situací je to zlepšení skutečně velmi, velmi malé. My jsme se snažili ve eh, výboru a v jednáních s radou eh, tedy mm, prosadit to, abychom měli lepší pravidla soudržnější pravidla, protože v tuto chvíli je to tak, že e, můžeme každému doporučit pouze toto. Za prvé, pokud se, pokud e, uzavíráš manželský svazek, tak prosím, vezmi si někoho ze stejného státu, kde znáš právní systém. Za druhé, nikam se nestěhuj, protože s tím jsou spojeny jenom problémy. A za třetí, pokud se už uh, pustíš do manželství a pokud se přestěhuješ, tak se prosím nenechávej rozvést. Eh, to je takový výsledek celých těch jednání, které tady musí, který tady musím zmínit, protože kvůli odporu členských států se nám nepodařilo eh, přijmout pravidla, která by měla hlavu a patu. Pravidla, která by lidem skutečně pomohla. To znamená, že to zlepšení, eh, kterého se nám podařilo dosáhnout, je skutečně velmi umírněné. tento pokus Eh, že by všechno bylo odsunuto do úvodních ustanovení. To, co tedy parlament přijal ve svém usnesení, proti tomuto pokusu chceme bojovat, protože takto to nejde. Lisabonská smlouva byla uzavřena a Evropský parlament eh, je stále ještě nahlížen jako nějaká lobistická skupina. Eh, já si myslím, že parlament Eh, by neměl být nahlížen jako instituce, která je naprosto irrelevantní. To si nemůžeme nechat líbit i z jednoho důvodu, o kterém taktéž hovořil pan, pan kolega. Je to první postup, kde uplatňujeme tato pravidla. A my jsme v jednáních s belgickým předsednictvím dali jasně najevo, že takto to možné není. My se budeme domáhat naší Eh, spolupráce i při dalších, eh, dalších procesech. A eh, ta další témata, ty další oblasti budou poměřovány podle této první otázky. Musím říci, že to, co požadují členské státy, naprosto, je naprosto vzdálené mm, realitě, kterou každodenně zakouší naši, naši občané. Musíme se soustředit na to, že v některých členských státech je e, rozvod e, a řešení rozvodu odděleno e, od otázek péče o děti. A za třetí bych ráda řekla ještě jednu věc. Příklady, které tu zazněly. To znamená to, že lidé se musí přestěhovat do jiného státu, aby se mohli nechat rozvíz, rozvést. To je tak toto v tuto chvíli e, funguje. Jsou to takzvaní malčtí rozvodoví uprchlíci, tak to se tomu říká mezi odborníci. Samozřejmě, že ale nejde pouze o Maltu, která nepřipouští rozvod a což podle mě je to tady ostuda, to bych ráda dala do závorek. Nemůžeme přece právními prostředky nutit nějaký pár, aby zůstal spolu, když se chce nechat rozvést. E, možná znáte film Rozvod po italsku. Tam šlo o to, že o, o, e, oba partneři oba partneři se navzájem chtěli zavraždit. Prosím, e, dbejme na to, abychom tady postupovali co možná eh, nejcti žádostivěji a já osobně tady považuji za naprosto nutné, abychom eh, v této věci Mm, přijali nějaké stanovisko. My jsme při volbě rozhodného práva odkazovali na slabšího partnera v manželství. Já si myslím, že bychom eh, měli hovořit také o možnosti mediace, zprostředkování, pokud nedojde eh, k procesu. Já si myslím, že to bychom měli nabídnout, protože to je velká pomoc. Ehm, máme profesionální mediátory, kteří mohou pomoci právě tomu slabšímu partnerovi, aby se trval na svém právním stanovisku. Normálně je tomu totiž tak, a nyní budu hovořit možná trochu polemicky, že většinou žena řekne, kvůli dětem ehm, nepůjdu do sporného rozvodu, E, zdám se svých práv a ta žena z toho potom má velké nevýhody. Já si myslím, že v takovýchto případech by ta mediace mohla pomoci. A možná, že se podaří tu mediaci do našeho návrhu ještě zahrnout. E, v každém případě bych ráda řekla, že to, co předložili členské státy, není e, hodno nazývat evropským. Děkuji. Grazie, onorevoli. Děkuji paní Lichtenbergerové. Vy jste mě připomněla jedno přísloví, které říkáme na italském venkově, že žena je pracovním koněm venkovské usedlosti, ale máme zde mnoho, asi pět milionů lidí, kteří jsou tímto způsobem vlastně ve snědku. Paní Volis, prosím. Festival. Nejprve bych chtěla říci, nejprve bych vám chtěla poděkovat. <laughs> um, have to be nice to my coalition partner. Já se musím vyjádřit laskavě ke svému koaličnímu partnerovi. Nejprve Děkuji panu Lichtenbergerovi a paní Rivke za podrobná vyjádření. Ono je to nesmírně obtížné, tento návrh. A podle mě tady máme nejhorší ze dvou špatných voleb. Jistě víte, že normálně by to byl Alexander Tain, který by se zde účastnil. Byla by to tedy ona. A já a paní Wikström eh, pocházíme ze zemí, které se neúčastní, čili je to poměrně obtížné a také smutné. Eh, to nejhorší z obou světů říkám, protože na jedné straně je tady věc přijatelná, pokud se skupina zemí pro tuto možnost rozhodne. A pokud se rozhodne, že vytvoří eh, ještě více zmatečnou situaci pro občany, pak já to budu akceptovat ve světle toho, co jste nám sdělili. My jsme samozřejmě doufali, že dáme občanům více jistoty a jednodušší právní systém pro ty, kteří využijí nabídku, eh, kterou naše vlády učinily. To znamená zajistit volný pohyb osob ta nabídka tady je a nemůžeme ji zastavit, když ji lidé chtějí využít. Je to tedy to nejhorší z dvou možností. Já vám sama za sebe přeji oběma to nejlepší a nebudu hlasovat. To je můj osobní protest. Já si kladu otázku. Eh, parlament tady eh, se vyjadřuje k velice citlivým a obtížným otázkách v, v nelehkých dobách lidského života. A proto se ptám, zdali členské státy, které to prosazují, skutečně chtějí tímto směrem jít. Proč třeba nezorganizujeme konferenci na mezivládní úrovni? Děkuji paní Wallis. A nyní má slovo Paní Castex. Uh, les remarques de madame... Děkuji. Poznámky paní Volis jsou pochopitelné. Minulý týden ve Štrasburku jsme také vyjádřili naše zklamání, že zde chybí ambice u tohoto návrhu. Ukazuje se to v nerovnováze, která se projevuje již v bodech odůvodnění. A je tam příliš málo konkrétních článků. Dává to příliš velký prostor pro výklad, pro interpretaci. A to je to nejhorší, co může být, protože cílem této posílené spolupráce je přece odstranění konfliktů při výkladu zákona, či při nejmenším redukce konfliktů. Pan Zvěvka nás eh, poprosil o to, že by bylo možná lepší mít více času, pokračovat v dialogu s radou, tak, abychom mohli tento návrh ještě vylepšit. Belgické předsednictví chce ovšem tuto složku nutně uzavřít ještě v době, kdy je ve funkci. Ostatní výbory, které jsme konzultovali, předložili svá stanoviska poněkud opožděně. Si myslím, že by byla škoda, kdybychom v první posílené spolupráci v oblasti, která se přímo dotýká našich občanů, kdybychom zde jaksi chybili, jaksi nedosáhli našeho cíle, cíle lepší spolupráce. Omlouvám se, na začátku diskuze jsem nebyla přítomna, možná jste se tomu již věnovali. Ano, děkuji paní Kastex. A slovo má nyní Pan Celický za komisi. Uh, good morning, uh, Mr. Chairman. Good morning, honorable members. Dobré jitro, pane předsedo. Dobré jitro všem. Děkuji nejprve zpravodaji za návrh zprávy. My souhlasíme s radou v tom, že bychom měli uchovat eh, stávající tempo práce na této věci. To tempo práce vychází z, ze schválení rozhodnutí v červenci. To je mimořádně dobrá příležitost, jak zde přijít s něčím, což poměrně rychle usnadní život občanům. Neměli bychom vést měsíční či mnoha letá vyjednávání. Jednáme o tom od roku 2006, takže teď před sebou máme kompromis, kterého jsme dosáhli již v roce 2008. Parlament o něm již hlasoval. A také jsou zde vyjádřeny zájmy parlamentu, protože návrh komise obsahuje celou řadu těchto bodů, tedy návrh z března letošního roku. Bodů, které byly předloženy jako výsledek našeho plenárního zasedání. Já se teď vrátím k tomu, eh, co říkala paní Redingová při několika příležitostech. Zde máme dva cíle v tomto procesu. První cíl dopracovat se k textu, který bude přijatelný pro co možná nejvíce členských států a který neobsáhne pouze účastnické státy, ale s nímž budou moci souhlasit i neúčastnické státy. Chceme také se dopracovat textu, který bude dostatečně otevřený otevřený a dá jim určitý stimul k tomu, aby se zúčastnili. A pak je tady ještě druhý důležitý bod, eh, který je pro komisi nesmírně cený. Eh, Někdo z vás to již říkal, je to první posílená spolupráce v historii Unie, takže potřebujeme text nejenom vyvážený, ale na dobrém právním základě. Pan Svěvka se vyjádřil velice povzbudivě a to sice, že právní služba parlamentu byla požádána o názor. To je velice dobrý krok a jistě se mnou budete souhlasit, že v rámci této první rozšířené spolupráce nechceme vůbec riskovat stát. My se tedy těšíme na to, eh, jaké budou výsledky této konzultace a na další změny, které přijdou. Já už nepůjdu do podrobností, pokud jde o navrhované změny. Pozměňovací návrh je důkladný a děkujeme zpravodaji za efektivní a rychlou práci, protože zde je eh, zohledněna diskuse, která proběhla v pracovní skupině rady a my jsme rádi, že eh, postupujeme takto rychle. Také chci uzavřít tím, že musím zdůraznit tuto mimořádnou příležitost. Občané čekají na naše výsledky. Harmonogram je reálný, dosažitelný, na stole nemáme nic nového a proto eh, výbor a ostatní zapojené výbory vyzýváme k co nejrychlejšímu ukončení práce, tak aby to mohlo být v plénu schváleno v letošním roce. Děkuji. Grazie alla Commissione. Děkuji komisi za její vystoupení a nyní má slovo belgické předsednictví paní Lambrechtová. Děkuji za to, že jste mi udělal slovo, pane předsedající. Jsem velice potěšena, že se mohu zúčastnit této schůze vašího výboru. Chtěla bych vám za předsednictví rady sdělit toto. My s velkým zájmem očekáváme zprávu vašeho výboru a samozřejmě i na stanoviska dalších dvou výborů, které předkládají svá stanoviska. Chci říci, že nám jde zejména o to, abychom zohlednili přání našich občanů i jejich potřeby. Víme, že posílená spolupráce je velice specifickým pracovním rámcem, že uvnitř tohoto rámce nemůžeme dosáhnout všeho, čeho, co bychom si přáli. Tento text byl předložen na radě v červenci 2008. Neformální trialog ukázal, tedy my jsme v tomto trialogu ukázali, že bychom v některých bodech chtěli zajít dál, zejména v případě článku 7a, tedy otázka Forum Necessitatis. Pra, spravodaj to právě rovněž zdůraznil. Ovšem, ze přísně právního hlediska v tomto bodě nemůžeme nic učinit, protože nám to zakazují smlouvy. Já jsem vám pozorně naslouchala, ovšem my nesmíme ohrozit text, který nyní máme na stole. Jde o to, abychom vedli diskuzi, takovou diskuzi, abychom nakonec mohli přesvědčit co největší počet členských států, aby se zúčastnili této posílené spolupráce. Již máme nařízení Brusel 2, které ovšem není kompletní, není úplné. Existují tam ještě jisté nedostatky, které se týkají mezinárodního práva soukromého. Jistě víte, že a mám tím na mysli kontext, ve kterém pracujeme. Víte, že je ještě potřeba lecos vylepšovat, zejména v otázce kompetencí, v otázce soudní příslušnosti. To je téma, které je pro nás velice důležité. Ale myslím si, že i nyní se snažíme zohlednit a naplnit potřeby, které momentálně existují. Říkali jste, že text v některých bodech není dostatečně jasný, zejména se to týkalo oblasti působnosti. My jsme s velkým zájmem vzali na vědomí pozměňovací návrhy, které byly předloženy, o kterých ovšem ještě budete hovořit ve vašem výboru. A jsme toho názoru, že budeme schopni naplnit očekávání občanů v co nejvyšší míře. A pokud eh, se nám dostane odpovídající podpory, tak budeme moci jít ještě o krok dál v tomto textu, až se to bude diskutovat na radě. Takže to by bylo z mé strany vše. Pokud máte nějaké detailní dotazy, ráda je zodpovím. Co se týče časového harmonogramu, já chápu to, že chápu cíl parlamentu, dobře víme, že text není nový, to téma také není nové, ale jde o to, abychom nyní vyslali důležitý signál občanům. Musíme ukázat, že Poté, co nyní máme možnost eh, využít posílené spolupráce, že jsme schopni a chceme tuto věc co nejdříve využít, protože občané by nepochopili, kdybychom si vyhradili ještě dva, tři roky a teprve potom text uzavřeli a schválili. Komise se pokusila se věnovat otázkám, zejména které se týkaly příslušnosti. Snažila se to objasnit, ale nezapomínejme, že již existují pravidla, která se týkají soudní příslušnosti. Děkuji. A nyní má slovo opět pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedající. A děkuji kolegyním a kolegům, děkuji kolegyni z rady a kolegovi z komise za komentáře, které jsme si vyslechli k tomuto tématu. Chci připomenout jednu věc. Když jsme se začali věnovat této problematice, tak jsme se obrátili na radu s jedním návrhem. Řekli jsme, že by bylo velice dobré, kdyby i navzdory podmínkám ve smlouvě nám umožnili, jakožto parlamentu, se zúčastnit na diskuzi o té věci. A chci říci, že k tomu nedošlo, že nás nechali stranou. Řekli nám, můžete předložit stanovisko, jistě, ale my i tak uděláme, co chceme. Takže Parlament byl sice konzultován, ovšem stanovisko parlamentu může být zohledněno, ale nemusí. Nyní musíme si ovšem uvědomit, že toto je velice důležitá věc v Evropské unii. Je to velice důležitá věc pro občany, protože je to velice důležitá životní situace. A navíc je to poprvé, kdy se používá mechanismus posílené spolupráce. I když to ve smlouvách explicitně není, tak si myslím, že Lisabonská smlouva přeci poukazuje na to, že je třeba brát parlament vážně a o to tady bojujeme v našem parlamentu. Není možné, aby v budoucnu se opakovalo to, že parlament nebude brát dostatečně vážně, protože parlament je přeci spoluzákonodárcem, není to pouhé konzultační grémium. Chci rovněž důraznit, že z naší strany nedojde k žádným ne, ne, žádným změnám, tedy promiňte k žádnému prodlužování, které by nebylo třeba. Samozřejmě je to právní otázka, takže nejdříve musíme obdržet odpověď právní služby a teprve potom budeme moci pokračovat v naší práci. Proto, a jak jsem již řekl, chci znovu důraznit, že tu odpověď budeme mít k dispozici do 8. listopadu. A to proto, protože 9. listopadu se má konat další trialog. Zatím to nebylo potvrzeno, ale já doufám, že k tomuto trialogu 9. listopadu skutečně dojde. Samozřejmě vím, že máme v cestě několik překážek, že se nám nepodaří pravděpodobně rozšířit oblast působení, ale i přesto si myslím, že bychom se měli snažit i přesto pokročit vpřed, abychom jaksi nepošlápávali, neváhli na místě a ne ztratili další dva nebo tři roky. A ještě bych chtěl zcela jasně poukázat na to, že to není nařízení, které má ulehčovat rozvody. Ne. Toto nařízení má pomoci osobám, které se nacházejí ve velmi obtížné životní situaci. Má jim to ulehčit život. Lidem. Chceme pomoct lidem. Nechceme tady podporovat rozvody. Já souhlasím s paní Lichtenbergerovou. Samozřejmě není možné si vynucovat manželství nebo další trvání manželství právními předpisy. Když se manželství rozpadá, tak to nesouvisí s právními předpisy. Jde prostě o to, že dva lidé se dostali do situace, když nejsou schopni nadále žít spolu. Milí kolegové, pokud vše půjde tak, jak si to plánujeme, tak 9.11. se bude konat další trialog s radou a komisí a já bych chtěl poprosit o to, abychom potom si vzali 15. listopad jakožto lhůtu pro předkládání podzměňovacích návrhů a abychom potom ve výboru hlasovali 12. prosince. Byl by to časový harmonogram, který by nám umožnil o dokumentu hlasovat na plenárním zasedání v prosinci. Takže doufám, že se nám podrží tento harmonogram dodržet. Děkuji pane, z, panu Zvěvkovi. Myslím si, že z celkového pohledu se může výbor pouze podpořit toto prání, přání na objasnění kompetencí parlamentu. Je to sice obtížné téma, ale je třeba to vyjasnit. Nyní máme 10 hodin a pokud paní Wikström a paní Galo souhlasí, tak bychom nyní hlasovali. Ono to nebude dlouhé hlasování a potom bychom se vrátili k našemu vlastnímu pořadu jednání. Tímto bych tedy předal slovo paní Lichtenbergerové. Jde o ty dvě otázky, které se týkají právního základu. stanovení právního základu pro otázku Evropského ochranného příkazu je zajímavá věc proto, protože se jedná o práva poškozených, práva obětí. Jde o to, že někdo, kdo požívá ochrany v jednom členském státě, někdo, kdo se stal obětí pro následování, tak aby takovýto člověk této ochrany požíval i v ostatních členských státech. A otázka, jakým způsobem se to zajistí, je velice důležitá, pro další metodu postupování. Čelíme zde velice komplikované situaci, protože jde o to, k navrženému základnímu právnímu základu, promiňte, připojit ještě jeden právní základ, který ovšem zjevně není všeobecně akceptován. Některé členské státy se vyslovily proti. Já si i přesto myslím, že bude nutné to provést, tedy připojit ještě jeden právní základ. Navržený článek 82.1d, který má cíl posílit spolupráci národních právních služeb, respektive ji umožnit. To by tam mělo být. A navíc by tam mělo být vzájemné uznávání rozhodnutí, aby to celé vůbec mohlo být vykonavatelné. Proto tedy navrhuji k právnímu základu 82.1d připojit i právní základ 82.1a. A poprosila bych vás nyní o vaše komentáře. Já jsem byla stručná, abychom mohli pokročit dál až jsem otevřená veškerým otázkám. Okay. Ci sono commenti? Passiamo direttamente alla Dobrá. Pokud eh, nikdo nemá žádný komentář, tak můžeme rovnou začít hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ještě jednou má slovo paní Lichtenbergerová, právní základ. Pro produkty rybolovu, živých mlžů, osnokoštů, pláštěnců a tak dále. Jakožto příslušnice státu, který nemá moře, musím říct, že nejsem zrovna odbornicí na rybolov. Maximálně se zabývám struhy. Ale pokusila jsem se se do toho zapracovat a v podstatě jde o to, že Grónsko má zvláštní smlouvu v současné době a jde o to, zda zde existuje pouze právní základ, který se týká vnitřního trhu, nebo rovněž, a to je můj návrh, Zda k tomu přidáme i společnou rybolovnou politiku. Ono to není tak nedůležité, protože u společné rybolovné politiky nejde pouze o to, upravit, jakým způsobem se bude s produkty rybolovu obchodovat, ale jde také o to, jakým způsobem můžeme chránit rybí populace. Nebo jde také o rozdělování kvót, které mají zaručit udržitelnost populací. Takže tam, tam to je velká otázka té udržitelnosti v politice rybolovu a proto já, jakožto příslušnice státu vnitrozemského, která ovšem ráda jí rybolovné produkty, jsem toho názoru, že musíme chránit rybí populace. To je vlastně obsah společné rybolovné politiky, stejně jako rozdělování kvót. A proto navrhuji, abychom to tam rozhodně přidali, tak abychom této otázce opravdu správně zohlednili zásadu udržitelnosti. A nyní vás pr- prosím o komentáře. Děkuji. Sí, honorable Leck. Ja, will nur eine kurze Bemerkung machen. Ich stimme Frau Lichtenberger völlig zu. Zcela krátce, já naprosto souhlasím s paní Lichtenbergerovou. Myslím si, že je to zcela jasná věc. Je to správné, ale Jedna věc mi vadí. Včera jsme hovořili o mm, posouzení dopadu a taková to otázka, kterou nyní máme na stole, a kom, komise se tomu nevěnuje. Potom budeme hovořit o právech spotřebitelů. Tam komise přichází s návrhy, které to celé vlastně změní a vůbec to neodůvodňuje. Prostě nám to sem předloží do parlamentu a člověk tak na to kouká, diví se, proč to tak je. Takže já si myslím, že by komise mohla odůvodnit svůj vlastní návrh, který se týká právního základu, aspoň jednou malou větou. A jinak naprosto souhlasím s paní Lichtenbergerovou ribattere? Quindi mettiamo... Děkuji. Paní Lichtenbergerová, přejete si odpovědět? Já k tomu nemám co dodat. Dobře, přistupme ke hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji paní Lichtenbergerové. Pokud se přejete ponořit do rybolovu, tak spíše vás zvu na italské pláže a ne do Gronska. Dokončili jsme tedy hlasování a vraťme se k debatě. Dávám slovo paní Galo, která je koordinátorkou pracovní skupiny autorského práva. Bude prezentovat dokument o teritorialitě e, autorského práva. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala kolegyním a kolegům za účast v této pracovní skupině. Děkuji také velmi srdečně sekretariátu eh, výboru za velmi efektivní pomoc při vypracovávání tohoto dokumentu a zcela obecně bych ráda poděkovala všem účastníkům pracovní skupiny. Musím říci, že jsme eh, se toho tématu chopili s velkým nasazením, že jsme velmi živě diskutovali a ráda bych ohlásila, oznámila, že budeme pracovat dále. Máme na rok 2011 velmi nabitý program. Dokument, který vám dnes předkládám, je pouze úvodem Je to text, kterým bychom rádi zahájili celou diskuzi. Myslím si, že to téma si zaslouží velkou pozornost. A nepochybně je potřeba, aby o něm diskutovali všechny zúčastněné strany. Pane předsedo, vy jste řekl sám, že dokument se zabývá třemi otázkami. Teritoriální vázanost na vnitřním trhu, pokud jde o digitální produkty, e, z využívání kolektivních práv a odměny pro majitele práv. Musíme si uvědomit, že ochrana a management eh, autorských práv v současné právní situaci je založen na mm, teritoriálním principu. Takto to uznal i Evropský soudní dvůr. Využívání kolektivních práv bylo také uznáno eh, zákonodárcem společenství jako platná forma využívání práv. Zároveň se tady opíráme o princip teritoriality, pokud jde například o hudbu. Kolektivní správní společnosti mají mnohočetné licence, které se ovšem vztahují na jejich výsostné území a za tímto účelem uzavírají smlouvy eh, kde, s dalšími společnostmi v jiných členských státech. Nicméně musíme si uvědomit, že tváří v tvář technologickému vývoji byla tato situace trochu spochybněna. Na jedné straně eh, tady dochází k určitému eh, spochybnění proto, že tu chceme vytvořit vnitřní trh pro digitální díla. Otázka zní, do jaké míry musíme eh, přizpůsobit princip teritoriality. Já si myslím, že diskuze k tomuto tématu se musí zabývat i možnostmi, které nám eh, poskytuje článek 118 nové smlouvy o fungování Evropské unie. Otázka odměn pro majitele práv je velmi složitá. Musím říci, že ta otázka je v tuto chvíli mm, velmi komplexní protože e, obsahy se šíří elektronickou formou. Vedle této e, složitosti je tu ještě jeden závažný problém a sice piráctví online, které pochybňuje e, autorská práva. Ze všech těchto důvodů v pracovním dokumentu, který vám dnes předkládám, navrhuji, aby byla vyhotovena studie o autorských právech v této oblasti. Skutečně musíme e, vyzývat k vytvoření vnitřního trhu v oblasti digitálních děl. Evropská unie musí podporovat přeshraniční rozšiřování digitálních děl, ale ještě jednou zdůrazňuji, že aby se nám to podařilo, musíme nejprve prověřit, do jaké míry tady platí princip teritoriality, respektive současný dosavadní princip licencí. V podstatě je to největší překážka pro komercionalizaci eh, těchto děl. Musím říct, že to je zásadní otázka, kterou musíme zodpovědět. pokud jde o majitele práv a také o e, poplatky, vybírané poplatky, tak tady je otázka, e, jakou evropskou legislativu potřebujeme. Spolupráce mezi majiteli licencí, evropská spolupráce a co možná nejširší přístup k repertoáru, to jsou věci, které tu řešíme. Tento pracovní dokument se i nadále vyslovuje proto, abychom se snažili o větší harmonizaci v těch ožehových oblastech, například o větší transparentnost, o management takových um, licencí, o kolektivní zprávu licenčních poplatků a také tu samozřejmě jde o smluvní vztahy mezi majiteli eh, licencí a těmi, kteří tu licenci využívají. Já vás prosím, abyste se na ten dokument pečlivě podívali. Ten, kdo by se o některé body zvlášť zajímal, eh, mě samozřejmě může přímo oslovit a já mu ráda poskytnu další informace. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, paní Galo. A nyní má slovo paní Lichtenberger. Děkuji. Předem bych ráda poděkovala autorům tohoto dokumentu, protože musím říci, že to je velmi zdařilá reprodukce těch intenzivních diskuzí, které jsme vedli eh, v pracovní skupině pro autorská práva. Ta ota- ty otázky, které jste zmínila, jsou jasné. Paní kolegyně Galo to popsala naprosto přesně. Jsou tu dva prvky, o které nám musí především jít. Technický vývoj způsobil masivní změny eh, na trhu eh, s kulturními eh, produkty, a to především v oblasti internetu. Zároveň je to ale tak, že vnitřní trh a rostoucí mobilita lidí způsobily to, že si musíme klást zásadní otázku, pokud jde o zprávu práv. Netýká se to pouze digitálních produktů, ale e, týká se to všech fyzických produktů, které se pohybují na vnitřním trhu. V tuto chvíli tady čelíme e, problému, který formuloval dřívější komisař pan McCreevy mm, a snažil se ho řešit mm, prostřednictvím soft law. E, snažil se Eh, vytvořit jakýsi proces koncentrace, aniž by tady byl dostatečný, pr, dostatečná právní opora. Například eh, mnoho umělců vstoupilo do eh, kolekt aktivních eh, skupin majitelů práv a tím v podstatě eh, vzali kolektivním eh, majitelům práv část repertoáru, který oni naopak potřebují, aby mohli vyjednávat s dalšími majiteli práv, pokud jde o, pokud tedy chceme zůstat toho, toho teritoriálního systému. Francouzský umělec, který jde k britské společnosti a veme sebou e, svůj repertoár, vlastně odebírá obchodní statek v rámci principu teritoriality a ta e, komerční společnost už nemůže vstoupit do těch jednání se stejným potenciálem jako dřív. To znamená, že ten princip teritoriality je v podstatě e, e, spochybněn již tím přístupem pana komisaře McCreevyho z minulého legislativního mm, období, který tady eh, se zabývá softwarem. My tady eh, máme velké kontakty mezi různými eh, teritoriálními společnostmi, které musíme řešit. Jsou to velké problémy. Pokud nám totiž dá, abychom zachovali kulturní rozmanitost, tak se musíme postarat o to, aby menší státy s menším repertoárem měly šanci jednat adekvátně. Pokud jim ovšem Mm, utečou eh, dobře vydělávající umělci, tak eh, vznikne velký problém. To znamená, že my skutečně potřebujeme pravidla, která budou v budoucnosti platit a která zohlední právě tyto aspekty, jak budeme zajišťovat, zaručovat eh, kulturní rozmanitost a jak naložíme s principem teritoriality, který e, stále ještě je zastáván těmi komerčními společnostmi, protože e, oni e, mají pocit, že to stejně mohou všechno vyřešit. Nicméně my musíme zohlednit věc, že už to neexistuje v tom dosavadním rozměru. Musím otevřeně říci, že dobré, dobří rakouští autoři odchází e, k německým společnostem, anebo belgičtí autoři otev, e, odcházejí do e, Francie. To zna, Francie to znamená, že ty menší státy mají stále méně možností. I když švédský umělec má mnoho, velký úspěch a vezme svůj repertoár a s tím repertoárem jde k jiné společnosti, tak samozřejmě začíná velký chaos. To znamená, že pravidla nepochybně potřebujeme. A to byl také jeden bod eh, naší diskuze, kterou jsme vedli v pracovní skupině a která samozřejmě mm, se vedla o eh, práv eh, která se týkají těch vyzkoušených postupů, dávno zavedených postupů, ale zároveň Eh, si myslím, že eh, prostřednictvím že prostřednictvím měkkého práva, tak jak navrhoval pan komisař McCreevy, to e, nevyřešíme. Já si myslím, že tady je skutečně velmi e, ožehavé téma, které se týká vztahu mezi komerčními společnostmi a Evropskou unii a zatím jsme nenašli řešení, které by bylo aplikovatelné, použitelné. Druhá věc, technický vývoj technologický vývoj a možnost rychlého kopírování eh, na trhu. Zároveň je tu ovšem eh, šance nového zhodnocení a i tady potřebujeme nová pravidla. Já si myslím, že ta zpráva to velmi dobře znázorňuje a já doufám, že i v budoucnu budeme vést velmi intenzivní debatu v této pracovní skupině, protože bychom mohli jít ještě dál v celém problému. Já totiž věřím v jednu věc. Za prvé, Musíme se e, přizpůsobit novým technickým podmínkám, jinak to nejde. Nemůžeme se tvářit, jako bychom e, násilí mohli prosazovat e, starý systém, který se drží pouze fyzických produktů, když virtuální produkty, virtuální marketing má stále větší význam. A Nemůžeme se spokojit s postojem těch komerčních společností, které říkají, že bude, zkrátka zavřeme oči, nebudeme nic dělat, ono se něco stane. Já mám totiž pocit, že to trošku tak vypadá. To znamená, že se skutečně těším na další diskuzi v této pracovní skupině a vyjadřuji svoji spokojenost s předloženým pracovním dokumentem. Děkuji. Grazie, onorevole Lichtenberger. Děkuji paní Lichtenbergerové. Děkuji vám za dialog a chtěl bych znovu zapakovat pozvání, které vyslovila paní Galo. Tedy v tom smyslu, aby se předkládaly návrhy pro tento velice důležitý text. Nyní bych vám přečetl seznam zpravodajů. Aplikace zpráva paní Lichtenbergerová, zelená kniha o auditu pan Masip, uplatňování směrnice o mediaci paní Mekáci, zelená kniha o pracovní pracovní právu a smluvní právu paní Volis, pak je tady pan Stojanov a právo na informaci, informace v procesech trestních má pan Albrecht a stělení o ino, unii inovací paní Wikström. Prosím, slova má paní Wikström. A týká se to uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví. Pan předseda Barozo o tom hovořil. Řekl, že chce, aby Unie byla konkurenceschopnější a aby jsme měli přechod od výrobního průmyslu do průmyslu kreativity. Děkuji. Kreativita je samozřejmě důležitá věc a dnes na výboru se tomu velice věnujeme. Já jsem ráda, že jsme tak inspirativní a že se tomu tématu věnujeme. Zelená kniha kultury je kulturního výboru je zpráva z vlastní iniciativy a tam jde o to, jakým způsobem můžeme posílit náš potenciál v kulturních a tvůrčích odvětvích v Evropě. Komise předložila velice obsáhlou zelenou knihu, která se věnuje velkému množství témat, ale Skulle jag kunna tänka mig... Pracovala ve Švédsku v oblasti kulturní politiky po dlouhou dobu a dokážu si tedy představit, že v celé řadě oblastí mají lidé mnoho co dodat. Já bych se chtěla omezit na to, co podle mého názoru je kompetence tohoto konkrétního výboru. To znamená autorská práva a práva k duševnímu vlastnictví. Já se tedy zaměřím na práva autorská. A budu pokračovat v tom směru, kterým jsme se již vydali, obzvláště pak v té věci, kterou jsme zpracovali s paní Galo komise. Tam zpracovala řadu zajímavých eh, aspektů, ale pokud jde o kulturní sektor, školení, eh, vzdělání a eh, jak je možné je propojit a podpořit aktivitu, to je podle mého názoru nesmírně zajímavé a je mi to osobně blízké, ale omezím se na to, čím může přispět tento výbor do diskuse. Když hovoříme o autorském právu na této půdě, pak to vzbuzuje velké emoce poměrně rychle. Časový harmonogram je ale takový, že máme k dispozici poměrně dost času. Já nebudu navrhovat písemný dokument až do Vánoc a doufám, že kolegové pak budou schopni se během přestávky podívat na dokument, který je zde k dispozici a zaměří se na tu širokou kulturní škálu a různorodost. A potom během Vánoc, vánočních prázdnin a po novém roce se do toho vrhneme s obnovenou silou. Já doufám, že náš výbor sestaví promyšlený a soudržný názor a návrh. My budeme řešit, jak pomoci rozvoji předpokladů, jak může pomoci internet, podpořit kreativitu a kulturní odvětví, jak upravit vnitřní trh, aby fungoval lépe i v digitální oblasti, e, také e, elektronické obchodování v členských státech bude předmětem našeho zamyšlení, e, také práva, jak zajistit kulturní život menšin a ostatní otázky. Ty uvidíme v dokladech a výstupech z pracovních skupin. Paní Galu a paní Lichtenberger dospěli k názoru, že to bylo velice užitečné. Já dnes budu stručná a spíš vyslechnu to, co nám sdělí členové, jaké názory nám přednesou a velmi brzy svolám eh, setkání a schůzi kolegů, kteří mají na tomto zájem. Tam věci projednáme a já se opravdu těším na názory členů. Děkuji. Lichtenberger, prego lei la parola. Děkuji. A nyní má slovo paní Lichtenbergerová. Děkuji. Já si myslím, že je to velmi zajímavá otázka, o které nyní diskutujeme. Ono jde ještě eh, v tom celém o jeden aspekt, který je pro mě velice důležitý. Pod tím velkým pojmem tvůrší odvětví máme například Luginána, jakožto skladatele vážné hudby, a pak tam máme například někoho, kdo vytváří design oblečení pro reklamní shot. A nebo tam máme někoho, kdo se věnuje technickým detailům v rámci designu. Takže vše toto nyní spadá do pojmu tvůrčí odvětví, takže je to na, na nejvýše heterogenní odvětví, pro které musíme nalézt heterogenní řešení. Není možné zde to mít jedno jediné řešení pro vše. Musí to být opravdu dobře diferenciované, aby to zohlednilo specifika jednotlivých podsektorů. Proto si myslím, že v této zprávě musíme velmi dbát na to, abychom opravdu vždy nacházeli systémově adekvátní řešení pro specifické problémy. Existuje rozdíl mezi experimentální hudbou a mezi minimálním změnou designu například. To není možné vyřešit pomocí jednoho řešení, takže to je něco, co mi opravdu leží na srdci protože velice často jsme svědky situace, že úprava, která je vhodná pro jistý sektor, jiný sektor může extrémním způsobem ohrozit a naopak. A dále nejde mi pouze o to říci, že je důležité dbát na to, aby internet neohrožoval kulturní produkci. Jde mi rovněž o to, abychom také zohlednili, co může internet pozitivně přispět, například pro vědeckou spolupráci v oblasti eh, vynálezů, univerzit a tak dále, a také čím může pozitivně přispět pro tvůrčí odvětví. To bychom měli opravdu také zohlednit. Děkuji. A nyní má slovo pan Boris. Za eh, tu iniciativu jsem głównym członkiem. Chci vám poděkovat za iniciativu. Já jsem členem kulturního výboru. Tyto otázky jsou velice důležité. Tady nejde jenom o popularizaci evropské kultury, je zde i hospodářský rozměr, který musíme zohlednit. A kultura zaměstnává miliony lidí. Nezapomínejme tedy na ten hospodářský rozměr. Domnívám se, že bychom sem měli zapracovat několik prvků, jako například autorské právo. My si myslíme, že bychom měli eh, pokračovat v duchu zprávy o autorském právu. Myslím si, že dnes eh, kultura a kreativní odvětví trpí. Eh, hovořím o hudbě, divadle, filmu a bylo by dobré toto téma vstáhnout i na cíle digitální agendy tak, jak je doporučil pan Barnier. Hovoříme tady o různých otázkách, o urychlení internetového obchodování, o eh, pojistkách systému, o zvýšení potenciálu obchodu v různých členských státech. Eh, elektronické obchodování v dnešní době vychází z <clears throat> vnitrostátních eh, uspořádání a zákonů, nikoli z, přehra, z přezhraničních. To je tedy důležité. Mám ještě další návrh, který se týká digitalizace eh, kinematografického průmyslu. To je obrovský trh v Evropě. Tady by ve většině kin, která by byla v Evropě digitalizována, se otevřel obrovský prostor. Ovšem zde jsou samozřejmě přítomny otázky právní, kulturní a další, ale spadá to tedy do našeho kontextu. Je to věc, kterou do budoucna rozhodně budeme muset zvážit. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Jemito. Děkuji, paní předsedající. Já bych se chtěla připojit ke slovům díků. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce, že se zabývá tímto tématem. Myslím si, že toto téma tvůrčího průmyslu, kulturního průmyslu, často se nebere dostatečně vážně a on je to přitom velice závažný sektor hospodářství. V členských státech se do kultury investuje průměrně méně než 1% HDP. Ochrana kultury, ochrana kulturního dědictví, takovéto aspekty jsou považovány za druhořadé. Peníze, které se investují do této oblasti, se nepovažují za skutečné investice, které se vyplácí, jako například jsou investice do vědy či výzkumu ale bylo by třeba na to pohlížet stejným způsobem, protože tvůrčí odvětví zaměstnává velké množství osob a přináší nám jasně vyčíslitelný užitek. V dnešní době jsou to procentuální podíly na HDP, které jsou již ve, výška, ve výši desít, desítek procent. Ten trh je velmi důležitý a samozřejmě na tomto poli hrají zásadní úlohu autorská práva. V Evropské unii máme regulovaný trh, ale nad to máme ještě virtuální trh, který je součástí re- reálného trhu, ale virtuální trh není regulovaný a proto se mu musíme se zvýšenou pozorností věnovat. Já se těším na rozpravu o tomto tématu, které mi leží obzvláště na srdci a doufám, že pokud se nám podaří k tématu přikročit obsáhlým způsobem, tak se nám podaří nalézt řešení, která nebudou bránit novým možnostem, ale otevřou jim dveře. Ten kulturní a tvůrčí průmysl je sektorem budoucnosti v Evropské unii. A jistě by se tato oblast měla brát stejně vážně jako například oblast vědy a výzkumu. Dříve se Evropská unie hospodářsky opírala o textilní průmysl a další typy průmyslu, které ovšem nyní eh, zažily velký pokles, již nejsou tak důležité, takže Unie by si měla rozmyslet, eh, které další odvětví v budoucnu poskytnou odpovídající přínos. Děkuji a nyní má slovo paní Kastex. Euh, Souhlasím s tím, co tu zaznělo. Pouze jsem k tomu chtěla doplnit, že na podporu kulturního průmyslu bychom se měli zamyslet nad tím, že jde o různé sektory a že jde o celý řetězec činností od těch čistě tvůrčích, kreativních procesů, ale vedle nich jde také o různé podpůrné činnosti, které mají pomáhat umělcům, kreativním e, osobám a e, také prodeji kulturních produktů. Jak právě řekla Lidia, myslím si, že předem bychom měli dbát na výzkum, vývoj, technologické investice a také na vzdělávání jednotlivých kreativních povolání. Může se jednat o umělecké vzdělání, umělecké vzdělávání, ale také o e, formaci nebo vzdělávání, která je spíše technické povahy, ale která souvisí s kulturním průmyslem. Je tedy potřeba, abychom naší politikou podporovali kulturní sektor. E, to se nám podaří pouze tehdy, pokud vezmeme v úvahu všechny tyto aspekty. Já si myslím, že cílem a účelem, e, který musíme mít v této souvislosti na paměti, je to, abychom co možná nejvíce vyjadřovaly evropskou kulturní rozmanitost. A taky jde o to, tak ehm, kromě toho jde také o to, aby kulturní menšiny měly stejný přístup na trh eh, v celé Evropě. Musíme se tedy podívat na to, jaké překážky tady existují v oblasti politiky, ale kromě toho musíme vzít v úvahu i to, a učinit z toho náš cíl, že v tuto chvíli evropský kulturní průmysl do velké míry podléhá velkým americkým koncernům. Musím říci, že je to pro nás nejen ekonomická, ale také kulturní výzva, že jsme postaveni před otázku vlastní identity. Jak můžeme kinematografickému průmyslu, hudebnímu průmyslu, literatuře, ale také digitálnímu průmyslu v Evropě pomoci v tom, aby se prosadil? Alespoň tedy v Evropě. Když už ne mimo Evropu. Jde o to, aby evropská kreativita a evropská kultura eh, měla v celém světě své místo. Pokud je o tu digitalizaci, tak tady si myslím, že musíme zhrát velmi důležitou roli, aby tento průmysl a tito umělci a také Eh, lidé, kteří prodávají kulturní statky, se přizpůsobili novým podmínkám, novým okolnostem. Ještě jednou eh, nás žádám, aby jsme se zamysleli nad novým ekonomickým modelem, který bude přizpůsoben internetové generaci. Děkuji. fra... Děkuji paní Castex. Já bych sám se zařadil rovněž na seznam řečníků a chtěl jsem zde prezentovat několik úvah. My všichni se shodneme na tom, jak důležitý je tvůrčí průmysl pro Evropu. Nová čísla hovoří o pěti až sedmi milionech osob, které jsou činné v tomto odvětví. A Tento sektor ročně vlastně vede k objemu 100 až 200 miliard euro obratu. Takže ten argument, e, který se týká kulturního odvětví, je velice různorodný, jednak se to týká financí, říkáme si, jakým způsobem můžeme podpořit sektor nad těch 600 milionů euro, které EU dává přímo, jakým způsobem tedy můžeme podpořit další rozvoj tohoto sektoru. který má jaksi nahradit část pracovních míst, které ztrácíme díky krizi a díky tomu, že průmyslové podniky svá sídla přesouvají do zahraničí. To je důležitý úkol a samozřejmě se tomu bude, se, bude muset věnovat i výbor ITRE a kulturní výbor vedle nás. A pak ten eh, aspekt, který se týká budoucnosti mnozí, kteří jsou činní v tomto sektoru, jsou zaměstnáni vždy v určitých fázích. Tam neexistují trvalá pracovní místa. Často dochází k tomu, že práce má jakýsi krátkodobý charakter a ono to má dopady na pojištění takových osob. A pak otázka vzdělávání. Tam je celá řada otázek, které se tohoto sektoru týkají a proto já souhlasím s paní spravodajkou v tom smyslu, že je důležité, aby to bylo i v příslušnosti našeho výboru. My jsme realističtí, máme smysl pro konkrétní práci a proto chceme přispět naším příspěvkem k opracovávání tohoto tématu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, my musíme poznamenat, že není optimální vítr pro námořníka, který neví, jakým směrem se chce vydat. Ale my svůj cíl známe, my víme, jakým směrem eh, se vydáváme a proto můžeme odstranit ty překážky na, na digitálním trhu a můžeme přispět k tomu, aby fungovala lépe. Eh, náš šest stanovisko bude poměrně omezené, krátké a můžeme tam pojednat mnohé, ale pokud se budeme věnovat mnohému, bude povrchní. Já tedy navrhuji zaměřit se na naši odbornost a osvětlit věci, které spadají do naší kompetence a pokud budeme mít ještě další příležitost, pak jistě pojednáme i otázky, které zmínili kolegové. Já sdílím vaše názory. Je to mimořádně důležité, protože kultura a kreativní odvětví stojí ve středobodu digitální transformace a jsme svědky trendu vývojového v zábavním průmyslu a v současné době v Evropě jsme ve formativním stádiu. Schromažďujeme znalosti, které povedou k vytvoření prosperujícího evropského prostoru. Jak říkal pan předseda, je třeba vytvořit pracovní příležitosti, které nyní eh, nejsou ve výrobě. Musíme tedy tato místa vytvořit v zábavě a v dalších odvětvích. Musíme tedy vypracovat koherentní politiku, která povede k dosažení tohoto cíle. A naším cílem je umožnit, aby tyto sektory se vyvíjely zdárně. Já ještě jednou děkuji všem za vyjádřené názory. Už jsem říkala, že zorganizuji setkání kolegů, kteří si budou přát tyto otázky ještě jednou podrobněji prodebatovat. Děkuji. Sono convinto Commissione. Děkuji. Já jsem přesvědčen o tom, že náš výbor může eh, k celé věci velmi přispět eh, vzhledem ke kompetencím, které jsme vytvořili v rámci pracovní skupiny KALO. Poslední bod našeho dnešního pořadu jednání. Ehm, svoboda projevu poslanců a povinnost Unie zajistit dodržování základních zpráv. Spravodajkou je paní Lichtenberger. Dneska máte svůj den, paní Lichtenberger. My vám blahopřejeme. Děkuji. Musím zcela na závěr e, nastolit velmi kritickou zásadní otázku. Já doufám, že e, to, že se to setká z vaší strany s pozorností. Vypadá to, že tomu tak není, nicméně přesto se pokusím přednést to, co jsem přednést chtěla. Týká se to dopisu Evropského ochránce pro, pro ochranu dat, pro ochranu údajů a týká se to písemného prohlášení, které bylo vydáno. Ráda k tomu hned něco řeknu. To písemné prohlášení bylo vyřešeno v rámci práv daného poslance a to prohlášení může být před, předloženo s eh, velkou či menší podporou. To záleží na konkrétním případě. Nicméně to písemné prohlášení, které bylo předloženo, obsahovalo jména a adresy, adresy ne, ale jména a byl tu jaksi podsouván nějaký trestný čin jednoho evropského občana a jednoho e, občana, který není součástí Evropské unie, byl to norský účastník. A bylo to formulováno bez e, soudního rozsudku, bez soudního rozsudku, tady te byl pod, byla podsouván skutková podstata nějakého e, trestního činu. E, v podstatě tu kolidují dvě práva. Já k tomu předložím příslušný návrh. Kolidují to dvě práva, která pro nás, jako pro poslance, ale i celkem za to pro Evropskou unii, pro Evropský parlament a pro Eh, základní práva a svobody mm, jsou velmi důležitá. Jde o svobodu názoru, právo na vyjádření eh, z vlastního názoru, právo na informace, ale na druhé straně jsou tu práva, která se zaslouží ochranu. A sice jde o to, že pokud není vynesen rozsudek, nemůžeme nikomu podsouvat trestný čin eh, a odsuzovat ho na veřejnosti. To znamená, že to skutečně narážejí na sebe dvě práva a naším úkolem není pouze to, abychom se podívali na tento konkrétní případ. Myslím si, že by se tak mohlo stát lepšími pravidly nebo eh, lepší definicí eh, práv, eh, pokud jde o písemná prohlášení poslanců, ale myslím si, že bychom měli jít ještě dál a měli bychom se věnovat otázce rozporů mezi oběma základními právy. V určitých oblastech, v určitých případech. V jednom případě jsme tak již učinili. E, šlo o ty známé pomluvy v tisku. I zde šlo v podstatě o právo na informace na jedné straně a na druhé straně na ochranu soukromí, v tomto případě spíše prominentních osob. Připomínám na známý rozsudek, který se týkal eh, Karolíny eh, vévodkyně z Monaka. Je to jedna z monackých princezen a ona dosáhla toho, že o jejím soukromém životě už se takřka nesmí veřejně informovat. Respektive dosáhla toho, že ona jako osoba veřejného zájmu může rozhodovat o tom, jaké její fotografie budou zveřejňovány a jaké ne. Na druhé straně tu ale stojí mm, svoboda názoru, právo na vyjadřování vlastního názoru a já bych ráda uh, uvedla dva příklady které bychom měli zvážit v této souvislosti. Právo e, vyjadřovat vlastní názor je pro poslance velmi důležité. Pokud jde například o to, že odkryjeme nějaké sledování, stíhání, e, to souvisí s otázkou imunity. Pokud někdo e, pouze uvedením jména osoby někoho kdo, ho, kdo na ní útočil. E, pokud e, tady někdo něco takového učiní, aniž by to bylo, bylo možno soudem potvrdit, pokud tedy poslanec může takto iniciovat, že se o nějakém tématu bude diskutovat, že se dostane na veřejnost, tak to je jeden příklad, o kterém chci hovořit. To znamená, že někdo uvede jméno osob a díky tomu vzbudí pozornost veřejnosti, díky čemuž se bude ten problém řešit, obecný problém. Nejde o to, že by poslanec využíval svá poslanecká práva k tomu, aby někoho diskriminoval nebo aby za určitých okolností ho dokonce hospodářsky poškodil, ekonomicky poškodil. Jde o to, že často nastávají situace, kdy eh, tedy musím chránit informanty a to znamená, že mě nezbývá nic jiného, než využít své role jako poslankyně a upozornit na nějakou eh, neblahou skutečnost. Ale eh, kromě toho je to ten druhý příklad, který je lehce zneužít. A sice můžeme někoho ohrozit v jeho ekonomické existenci a někoho tedy můžeme obžalovat při ochraně při tedy imunitě. Musím říct, že v některých členských státech Evropské unie je to využíváno určitými stranami. E, některé, někteří lidé jsou pranířováni a mně jde v této souvislosti o to, že bychom se měli zabývat intenzivně celou navrhovanou oblastí. Jaká jsou práva poslanců? do jaké míry může nahlas vyjadřovat svůj vlastní názor a jaká jsou na, naopak práva těch, kteří chtějí chránit svoje soukromí, svůj soukromý život. Myslím, že tady skutečně kolidují dvě základní práva, a vzhledem k tomu, že například tyto diskuze mohou probíhat na internetu v globálním měřítku, tak e, celá ta záležitost je ještě ožávější. Já si myslím, že se jedná o zásadní, velmi důležitou debatu a proto se také domnívám, že bychom v každém případě se měli pokusit o tom dohloubky diskutovat, vzít si na to čas, vyhradit si na to čas tak, abychom za Evropský parlament mohli vyjasnit vztah mezi oběma základními právy, abychom o tom měli možnost dopodrobně diskutovat. Myslím si, že podobně jako v případě pomluv, která tedy souvisí s oblastí mediálního práva, práva sdělovacích prostředků, ehm, se i v tomto případě jedná o zásadní otázku, že v této souvislosti nestačí, abychom řekli, dobře, ideálně je to takto a proto se budeme chovat tak či onak, ale tím se podle mě problémy nevyřeší. My se musíme postavit tomu problému tváří v tvář a musíme vytvořit rovnováhu mezi oběma základními právy. Já si myslím, že e, ta dnešní debata toho nedosáhne a proto bych požádala předsednictví, abychom si na toto téma vyhradili čas. Možná, že by bylo dobré pozvat i některé experty, tak abychom se této otázce mohli dostatečně věnovat a abychom ji mohli vyjasnit, protože podle mého názoru je to otázka zásadní a my eh, bychom se jí měli zabývat. Zároveň by to ale eh, mělo být v našem zájmu, protože v této oblasti eh, musíme vytvořit pravidla, která budou optimálním způsobem zacházet s oběma základními právy. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, paní pan Světke. Děkuji To je nesmírně zajímavé téma, já souhlasím. My už jsme hovořili včera o těch pomlouvačných kampaních krátce, o různých postupech a mm, nařízení Řím 2 a je pravda, že tady jsme dospěli k souhlasu. Pokud hovoříme o svobodě projevu, pak my jako poslanci Evropského parlamentu bychom neměli zapomínat na to, že sami jsme občany a proto pro nás platí stejná pravidla jako pro kteréhokoliv jiného občana. Ano, my jsme poslanci Evropského parlamentu, ale pokud porušíme eh, práva některé jiné osoby, pak se s námi bude zacházet jako s kterýmkoliv jiným občanem. Na to nezapomínejme a já chápu, že eh, tady musím souhlasit s paní Lichtenberger, že politické skupiny v některých zemích evropských i mimoevropských využívají tyto metody házení špíny a pomlouvání svých politických oponentů, staví je do nepříznivého světla tímto. Ale to je už problém trochu jiné povahy. E, pokud jde o náš projev, naše prohlášení, tak to je něco trochu jiného. My sdělujeme informace, které se dozvídáme a ke kterým se ostatní nedostanou. Obzvláště to platí pro případy eh, nějakých trestných činů. Parlament eh, není kompetentní k projednávání takovýchto otázek. To eh, není místo k projednávání trestných činů, proto jsou kompetentní státní zástupci. A já vždycky říkám, že to je naší povinností pokud máme a získáme informaci o trestném činu, je naší povinností oznámit eh, k tomu orga, to orgánům činným v trestním řízení. Čili můžeme pokračovat v debatě na základě těchto dvou předpokladů. Hovořila jsem samozřejmě o svobodě projevu a svobody projevu se zde nevzdáváme. Uh, co je tady ovšem v sázce? To, to je kritický diskurs, to je věc každodenního života. Souhlasím plně s tím, že nemá smysl věci uspěchat. Je to otázka citlivá a dostatečně důležitá proto jí věnujeme přiměřený čas. Já jsem milé rád, že nám pomohou odborníci a e, že nám načrtnou nejlepší možná řešení. Děkuji. Bine. Dobrá. Také bych se k tomu rád krátce vyjádřil. To téma je velice ožehavé. S tím, vám, s tím s vámi naprosto souhlasím. Na druhou stranu byl výbor vyzván, aby, se, aby poskytl fundované vyjádření právě proto, protože se tím bude muset zabývat předseda parlamentu. My jsme kompetentní výbor pro vykládání evropského práva a pro hájení výsad parlamentu. Takže proto tedy my jsme byli vyzváni, abychom k tomu předložili naše hodnocení. To se bude týkat, celá věc se týká tedy jednak práv poslance, jeho svobody projevu v rámci výkonu jeho mandátu, protože být evropským poslancem samozřejmě nedává člověku právo, aby někoho urážel. Toto právo musíme vykonávat uvnitř institucí Evropské unie. Pokud eh, můžeme dávat takovéto prohlášení uvnitř EU, tak samozřejmě eh, tak může dojít k porušení, narušení soukromí některé osoby. Takže tímto vyplývá, z toho vyplývá tedy jistý konflikt. A když se podíváme, jak vypadá prohlášení poslance, které je potom zveřejňováno na internetu, nebo které je potom zveřejněno ještě v úředním věstníku, a které se týká třetí osoby, tak samozřejmě je to něco se zveřejněné, média to mohou rozšiřovat a potom um, dotečná osoba zjišťuje, že její jméno je potom vláčeno tiskem a médií. Takže já si myslím, že to není legitimní a Evropský ochránce údajů parlamentu zakázal, aby tuto zprávu zprostředkoval, protože v tom případě došlo k porušení soukromí. Takže ono se nejedná pouze o historickou konfrontaci svobody parlamentního projevu s právem občanů na informaci a dalšími právy občanů. Ono se jedná o mnohem komplexnější téma, totiž co vše může říct parlament a jak daleko může parlament jakožto instituce zveřejňovat tyto projevy poslanců když k tomu dochází vlastně prorušení práva na soukromí osoby, o které se prohlášení činí. Takže já souhlasím s paní Lichtenbergerovou, že potřebujeme odborníky a potřebujeme dostatek času. Jistě se k tomuto tématu ještě vrátíme za lepších časových podmínek, protože v tuto dobu jsou již všichni na cestě na letiště nebo mají jinou práci, takže doufám, že až o tom budeme příště hovořit, že tady pak budou všichni kolegové, protože je to opravdu velice zajímavé téma. Pokud eh, paní zpravodajka k tomu již nic nemá, tak bych uzavřel tuto schůzi u našeho výboru a znovu se setkáme 22. listopadu ve Štrasburku a potom 1. a 2. prosince zde v Bruselu. Děkuji a přeji vám zbytek, krásný zbytek dne.